Zdravím a vítám na zasedání věnovanému roamingu v EU. Omlouvám se, že budu mluvit anglicky, ale mám v angličtině napsané podklady, takže vítám i německy. No a ještě, abyste byli přivítáni německy, v parlamentu vás vítám. Eh, video stream eh, Máme plné tlumočení, vysíláme po internetu, takže doufám, že se na nás bude dívat hodně lidí na internetu. V každém případě v některých oblastech existuje téma, kterým se zabýváme dlouhodobě. Já jsem dostal v roce 2006 za rakouského předsednictví první stížnost v této oblasti, takže už od roku 2006 jsme mnohé udělali. V roce 2007 jsme měli první směrnici o roamingu. Já jsem byl zpravodajem v Evropském parlamentu a proto jsem velice potěšen, že mohu předsedat tomuto zasedání, na které musím konstatovat, že pořád ještě nefunguje skutečný jednotný digitální trh. Uvidíme tedy, jaké nás čekají další kroky. Před rokem byl zaveden systém v roamingu jako doma, což byl určitě krok správným směrem. Teď nás čekají další kroky. Paní komisařka Gabriel nám také přislíbila další kroky. Je to tedy maraton, který nás čeká, ale je určitě důležitý. Mělo to veliké dopady jak na operátory, tak na spotřebitele. Další kroky integrace telekomunikačního trhu jsou důležité. ITRE mělo v gesci celou problematiku roamingu od samého začátku. Teď už, myslím, máme pátou úpravu, které snad brzy bude následovat šestá. A podařilo se nám tedy zavést ten systém v roamingu jako doma. A je to určitě základ pro digitální jednotný trh. Globální mobilita je pro nás důležitá a proto je potřeba i řešit, jak se řešit problematiku globálního roamingu. V Evropské unii jsme dosáhli 2 eura 50 na gigabyte, maximum je 7 euro, ale když eh, odjedete mimo EU, a já jsem zrovna nedávno byl v Číně, tak je to pořád devatenáct tisíc pětset euro. Děkuji členům ITRE, kteří pracovali na této problematice jako Pilar, Angelika, Valean. Máme dvě a půl hodiny. Uvidíme, jestli budeme potřebovat celou tuto dobu. Odborníci budou mít po 15 minutách. V Evropském parlamentu vám vždy dáme možnost vidět, jak vám utíká čas. A po těchto úvodech a úvodech komise já budu předseda diskusy. Během prvního panelu obecný dopad směrnice o roamingu jako doma. Tady máme tři řečníky a pozvu Jeremyho Godfraje, budoucího předsedu Bereku od roku 19, 2019, který bude hovořit o dopadech z pohledu regulátorů. Takže bereku dáme cirka 20 minut, tedy maximálně. A víme, že výbor ITRE podporuje berek, protože harmonizace a vzájemné uznávání bude ve vašich rukou, takže vám věříme v tom, že tedy Berek se snaží také dosáhnout cíle skutečného jednotného trhu v telekomunikacích. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také výboru za podporu Bereku, kterou cítíme. Odborníci z národních regulačních orgánů spolupracují na harmonizaci připomínek Evropské úpravy kodexu. A ta spolupráce určitě byla velmi pozitivní zatím. Mám pro vás tři věci. Zaprvé chci připomenout roli, kterou Berek sehrává při zajištění harmonizovaného provádění roamingových nařízení, pak se podívám na některé služby a na budoucí činnost. Jenom chci připomenout, čím se Berek zabývá. Máme dvoje instrukce. Jedna se týká maloobchodního, druhá velkoobchodního roamingu a zároveň také nástroje pro provozovatele. Na maloobchodní části máme třeba tabulky, které jim umožní eh, zjistit dopad FUP a stabilního propojení s domácí zemí. Kromě toho jsme také připravili referenční zprávy. Dvakrát za roky vydáváme a je to v podstatě kvantifikovaná zpráva o provádění roamingové úpravy po celé Evropské unii. Pak také máme výroční zprávu o transparentnosti a srovnatelnosti, která je spíše kvalitativní. A má prezentace vychází hodně z těchto dvou zpráv. Kromě toho také eh, komentujeme, dáváme připomínky k prováděcím aktům Evropské komise, které stanovují eh, velko obchodní eh, roamingové poplatky a podobně. Podívejme se na dopady systému v roamingu jako doma. Je jasné, že pro uživatele, pro spotřebitele je to veliký úspěch a ukážu vám k tomu i číselné údaje. V podstatě každý spotřebitel v evropském hospodářském prostoru má zapnutý roaming a většina roamingu je v rámci tarifů, které mají RLAH. 90 Viděli jsme také zásadní navýšení jak datového používání, tak volání po zavedení tohoto systému. Teď, co se týče dopadu na provozovatele. Tady po jednom roce situace není tak úplně jasná jako u spotřebitelů. Velké množství operátorů poskytuje tarify, které nemají roaming a někteří dokonce stáhli roamingy z některých eh, programu. Někteří operátoři žádají výjimky, je jich tedy poměrně málo, ale přesto. A také jsme zjistili, že velkoobchodní sazby se snížily a jsou pod limity. Některé prům, tedy průměr a některé sazby jsou výrazně dokonce pod limitem. Teď k FUP Zhruba tři čtvrtiny operátorů v Evropě používají FUP, a to buď u všech programů, anebo alespoň u některých. Tři čtvrtiny u všech. A někteří operátoři používají jiné prostředky z tohoto nařízení, například stále propojení s domácí zemí, plus mají některé kontrolní mechanismy. Nemáme údaje o tom, jaký dopad tyto politiky měly na konečné uživatele. Podívejme se na používání dat. Po, celé Evrop- po celém evropském hospodářském prostoru došlo k pětinásobnému navýšení používání dat. A možná si položíte otázku, jestli to je kvůli systému v roamingu jako doma, anebo jestli je to prostě kvůli tomu, že se v každém případě více používá dat. Tak jsme se dívali na spotřebu dat na účastníka na měsíc a srovnali jsme roaming a domácí spotřebu. A zjistili jsme, že během posledního roku doma o 20% se navýšilo užívání dat, zatímco v roamingu se to čtyřnásobilo. Takže tady je zcela jasné, že v roamingu jako doma tento systém zásadně přispěl a nejvíce přispěl k navýšení používání dat v roamingovém režimu. A to přirozené navýšení používání mobilního internetu má menší roli. To je, myslím, asi nejsilnější důkaz toho, že pro spotřebitele zde vzniká obrovská výhoda. Předtím, než byl zaveden systém v roamingu jako doma, eh, jsme neměli tyto uživatele, kteří by tolik používali data v zahraničí. Zajímavé také je, že země od země se používání roamingu zásadně liší. A může to vyplývat z toho, kolik používají mobilní internet, ale také kolik používají roaming. Podívejme se teď na dopad na volání a SMSky. Tady vidíme, že SMSky se nám v objemu víceméně zdvojnásobily a to totéž platí i pro přijaté hovory. Co se týče o volání, tak jejich počet se zvýšil 2,5 a půlkrát. SMSky a volání tedy nerostou tak rychle jako mobilní internet, ale dá se předpokládat, že velká část tohoto růstu je právě kvůli zavedení systému v roamingu jako doma a nejenom kvůli běžnému zvýšení používání mobilních zařízení. Pan předseda v úvodu řekl, že systém v roamingu jako doma je v Evropě velmi úspěšný, nicméně mimo Evropu jsou stále tyto sazby velmi vysoké. Byť tedy musím říci, že se snížily skoro na polovinu Přesto ale jsou několika násobkem toho, co byste platili doma. I s příplatky, když tedy překročíte ten denní limit. A existují jasné důkazy, jak výhodné tyto vysoké roamingo, zrušení těchto, výhodných roaming, těchto vysokých roamingových sazeb je v Evropě a proto je potřeba o tom hovořit i, o, i na globální úrovni. Už se o tom jedná a určitě, kdyby se to dojednalo, tak by to mělo obrovský pozitivní vliv na účastníky. Teď podívejme se na velkoobchodní roamingové sazby. Na levé straně vidíme volání uprostřed SMSky a vpravo data. A červené čáry znamenají limity, které stanovuje nařízení. Modře vidíte nejnižší velkoobchodní ceny, které jsme zaznamenali ve všech údajích, které jsme sbírali od provozovatelů přes národní regulační orgány. Světle modrá je průměr. Ta fialovo-červená, to jsou odhady, které připravila Tera pro Evropskou komisi. A zajímavé je, že že tady jsme vycházeli z poměrně omezených údajů a teď se teprve připravují odhady eh, na základě skutečných údajů, tak vidíme, že za A tedy ty sazby jsou pod limitem, který stanovuje nařízení a zjišťujeme, že jsou zásadně pod tímto limitem. Jaký to má důvod? No, ty sazby jsou vyjednávány individuálně. Vyjednávají si je MNO a operátoři velkou obchodního trhu. Takže když vyjednávají spolu velcí operátoři, tak je pravděpodobnější, že si vyjednají nižší sazby. Tady vidíme dopad na NVNO, kteří mají horší vyjednávací pozici, takže vidíme, že někteří platí skoro limit, někteří platí výrazně méně. Takže vidíme, že různí operátoři eh, na tom velkou obchodním trhu platí opravdu různé sazby. Na tomto grafu vidíme průměrné datové sazby na obchodním trhu za megabyte v různých členských státech. Jenom musím říct, že tady je menší chyba, Tam má být kvartál roku 2016 a ne 17. A vidíte, že zase Tady jsou rozdíly, byť je potřeba říci, že všechny tyto velkoobchodní ceny jsou pořád pod limitem. Teď jenom pár informací k výjimkám. Zhruba v polovině státu Evropského hospodářského prostoru nikdo nežádal o výjimku zatímco v jiných jich bylo několik. A je to víceméně rozdělené mezi MNO, MVNO a přeprodejce. A jak jsem řekl, nepřekvapuje nás, že MVNO a přeprodejci těchto výjimek chtěli nejvíc, protože za prvé jsou méně schopni vyjednat lepší velkoobchodní sazby a na druhou stranu vlastně nemají z toho, že by poskytovali velkoobchodní přístup jiným žádné příjmy. Bylo, jednalo se většinou o malé operátory, ale stojí za to říci, že najdeme určité operátory virtuálních mobilních sítí, kteří by chtěli takovouto výjimku, ale protože konkurují jiným operátorům, kteří mají systém v roamingu jako doma, tak to nedělají. Takže vlastně existují důvody v oblasti hospodářské soutěže, na základě kterých, i když by teoreticky tu výjimku mohli dostat, tak oni nepožádají. A ještě k MNO a MVNO chci říci, že rozdíl je v ARPU. MVNO mají nižší příjmy na uživatele, ale také zaznamenávají menší spotřebu, a to jak doma, tak v roamingu. Berex začal sbírat údaje zvláště o provozovatelech virtuálních a skutečných mobilních sítí. Tak abychom jak my, tak politici a poslanci měli lepší přehled o tom, jak vypadá dopad na provozovatele virtuálních mobilních sítí. Tak, závěrem. Berek bude nadále sledovat situaci a začneme, jak jsem říkal, sledovat údaje zvlášť pro klasické operátory mobilních sítí a operátory virtuálních mobilních sítí s tím, že pracujeme s Evropskou komisí na revidovaném nákladovém modelu, který následně bude zapracován do hodnocení dopadu tohoto nařízení. A kromě toho také poskytneme připomínky Evropské komisi do poloviny příštího roku o jejich revizi a hodnocení dopadu tohoto nařízení. 20 minut jsem nepotřeboval. Předpokládám, že to je dobře, takže děkuji mnohokrát za vaši pozornost a pochopitelně budu připraven zodpovědět na vaše otázky. Uh, ano, děkuji v první řadě srdečné díky. Myslím, že jsme si všichni vědomi, jak je dobře, že tady máme takovou transparentnost na celoevropské úrovni. Svědčí nám to, protože Berek to je vlastně i takový think tank, tedy analytik se povinností podávat zprávy. A stejně jako ACER u elektřiny se jedná o propojené nádoby. Potřebujeme stabilitu v obou odvětvích a právě z našeho pohledu je důležité sledovat, jak se rozvíjí horizontální spolupráce. Chtěli bychom, aby do budoucna rostla. Takže se podíváme na to, jak to zlepšit. Ono o roamingu se vyjednávalo velice dlouho, intenzivně a já si vzpomínám na ta jednání do čtyř do rána a vzájemné diskuse s mm, těmi eh, velkoobchodníky a nyní se přece jen ukázalo, že ty limity velkoobchodní byly moc, moc příliš velké. Když se pak podíváme z pohledu obchodní zprávy, mm, tak eh, jak to vůči těm malobchodníkům vůbec postavit. Co by tedy Berek mohl udělat k posílení své pozice? Ale ještě předtím, než zodpovíte na tuto otázku, tak dávám příležitost našim členům a e, paní Kumpola Natry, zpravodajka. Mio Petro, máš slovo. Děkuji, mě e, unikl ten úvod, ale rozhodně to sleduji jako problematiku a to velice bedlivě. Děkuji všem, že jste tento čtvrtek zde u nás. Spontánní poznámka. Používáte stejná poměřovací metody a zakládá se vše na stejných číselných údajích, jako se kterými jsme pracovali my u té veloobchod, velkoobchodní politiky. My jsme totiž pracovali s gigabajty a nyní znovu zde vidím megabajty. Takže ono to není pochopitelné. My se snažíme hovořit o gigabajtové společnosti a chceme, aby mohlo být možné, že každý bude využívat tolik dat, kolik potřebuje a to nezávisle na jejich ceně. Takže nyní, když vidím, že to stojí pouhých 35 centů za megabyte, no tak ano, to je nádhera, ale komu to stačí? Teď vlastně nemůžu používat ani WhatsApp, ani sledovat filmy či zprávy na svém přístroji. Například, kdybych si to chtěla pustit ve streamingu, tuto schůzi, tak pokud nemám pár giga tu kapacitu, tak eh, toho nedosáhnu. A pak ještě další cíle. Kdysi přeshraničně opravdu bylo svízelné cestovat a mít signál. A tam právě investoři musí zvýšit eh, kapacitu používání dat na mobilu. To, že někde v kanceláři se vám zvýší možnost, eh, tak to každému spotřebiteli nepomůže. On potřebuje mít přístup k mapě, když je na cestách a tak dále. Takže i o tu strategii nám jde. A pak třetí záležitost, investice. Jak se po tomto rozhodnutí v investiční oblasti eh, měnily ty poměry? státy byly odpovědné za velkoobchodní ceny. A já jsem se pak dočetla v různých analýzách, že se opravdu investice zvýšily. A nyní se tážeme, jak je to možné, že v některých zemích se dá mít přístup k neomezeným datům a v jiných v podstatě vůbec a hovoříme o 30 eurech. Tedy kolik se dá nakoupit dat za 30 eur? Já jsem to tady chtěla znázornit, i když to není přísně eh, to technické téma. Každopádně Estonsko, Dánsko, Polsko, Lotyšsko, Chorvatsko, Nizozemsko, Bulharsko, které kde se dá koupit bez limitu data. A pak máme Česká republika, Kypr, Portugalsko, kde je to mizivé. No a bohužel v Německu rovněž se toho nedá moc dosáhnout. A právě proto my se tím zabýváme, jednak pro spotřebitele, pro ty, kteří se pohybují po Evropě, ale kromě toho bychom chtěli obecně hovořit o kvalitních datových službách, a to na mobilu. Já jsem se tím zabývala z pohledu analýz a srovnání, pokud by někdo z vás k tomu rovněž mohl něco říci. A mm, vysvětlit, proč některé firmy se nijak nehrnou do těch velkoobchodních cen, protože už i tak vydělávají dost, tak budu ráda za odpověď. A pak zisky za, z telekomunikací klesají. Tím všichni argumentovali, ale neměli by, protože ten pokles je zcela minimální. Děkuji, pan Karinč. Děkuji. Já mám dvě otázky. Vše, co jste zde znázornil, je samozřejmě velice zajímavé a e, každý politik rád poslouchá, že tady spotřebitel vyhrává. Mě by ale zajímalo, provedli jste nějaké studie, zda se změnila cenotvorba u těch neroamingových služeb, když tedy spotřebitel zůstává ve svém státě, nedochází tam k tomu, že si eh, poskytovatel, operátor vykompenzuje to, že musí poskytovat roaming vyššími cenami. A druhá věc, zisky stouply těm firmám příjmy, či je to úměrné či jim stouply více, vidíme, že se jim to vyplatí a pak eh, je tam nějaké druhé dno, protože často přece jen zisky znamenají či signalizují, že firma bude mít peníze na další vývoj. A jinak vám děkuji za ty prezentace. Děkuji, pan místo předseda Kohlíček. Eh, měl bych eh, stejnou otázku, kterou znesla kolegyně Kumpula na tri, ale protože jsem Čech, If you would prefer, I could continue in English. It's up to you. Mohl bych pokračovat. A nebo francouzsky dokonce. <laughs> C'est votre choix. No ryšenak. Vyberte si. <laughs> Kata. <laughs> Eh, so, tak eh, paní kolegyně říkala ten problém, že v řadě zemí je velmi omezený přístup k datům. Česká republika je právě jedna z nich to množství dat, která vám nabízí všichni tři operátoři, máme tři operátory, takže ten trh je velmi přehledný, oni si to rozdělili, oni mají mezi sebou dohody, samozřejmě to vždycky popřou, protože to je typické kartelové uspořádání. A eh, ta data jsou opravdu jenom v velmi malém množství. Všechno ostatní si platíte. Tak to je první dotaz, co s tím můžeme udělat. A protože jsem Čech, tak musím zdůraznit, že víc než před deseti lety kvůli tomu roamingu tady vystupoval můj předchůdce Miroslav Ransdorf, kterého nakonec uštvali prostřednictvím švýcarských bankovních úředníků. Ale prosím, to je jiná věc. Tento tady zvednul první, ten roaming. Druhá, druhý dotaz. E, naši operátoři, když jste delší dobu v zahraničí s českým číslem, tak vám dávají na účet nějakou speciální přirážku, což je v rozporu s tím, o čem se bavíme, to znamená s tím roamingem. A e, podle rozboru našich právníků prý je to naprosto regulérní. Takže já bych chtěl vědět, co s tím může dělat e, Evropská komise, protože to se může stávat nejen v České republice, tyhle ty speciální přirážky, jenom proto, že třeba delší dobu jste mimo území státu, odkud máte telefonní číslo. V rámci Evropské unie, tím nemyslím ve Švýcarsku, kde se platí eh, nesmyslný roaming naprosto. Takže to jsou dvě otázky, prosím, a ty jsou naprosto zásadní, protože to samozřejmě veřejnost od nás požaduje, abychom tyhle problémy řešili. Je nezajímají nesmyslné směrnice, je zajímají konkrétní výstupy. Děkuju. Ja, recht herzlichen Dank. Děkuji a pan Tošenovský jako další. Evže, nemáte slovo. Já bych prvé řadě chtěl popřát panu Godfreyovi hodně úspěchů v jeho novém, nové funkci, protože nastupuje a držím velmi palce a vím, jak složité je eh, ukočírovat velkou skupinu nezávislých, eh, nezávislých regulátorů v rámci eh, Evropy, takže hodně hodně, hodně úspěchu, protože i my potřebujeme velmi dobře fungující berek. Eh, já si myslím, že asi je ještě krátká doba, abychom úplně přesně analyzovali všechny ty dopady, ale velmi děkuji za ta čísla, která jste nám ukázali, protože ukazují, že skutečně ten, ten posun je pozitivní, což u, vždy u regulací je určitý otazník, jestli Eh, jestli je to pozitivní nebo negativní dopad, až ten život ukáže. Já bych měl možná dva, dva dotazy. Tak jak již tady Paul eh, vzpomínal na tu noční bitvu eh, roamingovou do 4 do rána, tak tam jsme byli vlastně v, v rozděleném prostředí. Pro některé v rámci Evropy byly velkou ceny nasazeny, nebo stropy byly nasazeny příliš vysoko, pro některé zase příliš nízko a bylo velmi těžké najít to rozumné. To byl vlastně ten, doufám si říct, že asi dvě hodiny jsme strávili na eh, hledání toho nějakého optima, těžko definovatelného. Chtěl bych se zeptat, jestli po těch zkušenostech a s tím, jak se to pohybuje, eh, si můžeme troufnout říct, jestli eh, existuje nějaké optimální nastavení, jestli dál pokračovat v tom tlaku, jestli se to neprojevuje negativně, nebo mohlo by se to projevit negativně na trhu. A druhý můj dotaz, eh, teď se teď došlo k nějakému velmi razantnímu zásahu a jestli se nám náhodou už neblíží doba, eh, abych, aby nebylo vstupováno do toho trhu, aby, aby ten trh si začal hledat svou, to své optimum, Protože tak, jak kolega Kohlíček říkal, v některých zemích ten trh je velmi úzký a e, ta konkurence je velmi složitá. Jak pomoci tomu, aby konkurence začala pracovat v tom tržním prostředí a e, my jsme z Evropského parlamentu do toho nevstupovali, protože vždy je to s otazníkem, jestli, jestli je to jenom ku prospěchu. Nemusí to tak vždy dopadat, jak jsme viděli. Děkuji. Ja, recht herzlichen Dank. Nächste ist... Äh, Děkuji. Teresa Griffin, máš, máte slovo. Uh, thank you, Paul. I'm sorry. Děkuji, Paul. A omlouvám se, že jsem se dostavila a později. Jedna, máme hodně novinek eh, v naší zemi. A budu hovořit jako matka, když má dcera věla na prázdniny poprvé bylo jí 17 a cestovala s přáteli, tak eh, jsem jí řekla, aby mi volala a ona se samozřejmě eh, vrátila za ten dvoutýdenní pobyt s účtem za nějakých 300 liber. To bylo ještě před roamingem. Musím říct, že samozřejmě tato situace nyní je velice populární ve Spojeném království, nejen pro ty, kteří jezdí za dovolenou, ale i za práci. Otázka se skrývá těch skrytých nákladů. Ten roaming jako doma je velice populární ve Spojeném království. Ovšem zatím opravdu nikdy nikdo ve Spojeném království neví, jak to bude s touto situací po Brexitu. Víte, někdo z vás může zaodpovědět na to, jak to bude vypadat po březnu? Äh, ano, srdečně díky. Já tady mám konstatování a dvě otázky. Za prvé, právně bylo stanoveno, že už nechceme mít eurocenty za megabyte, ale chceme to propočítávat v eurech za gigabyte. Takže i já bych ocenil, kdybyste na příště přišli se statistikami euro za gigabyte, to by pomohlo jak spotřebitelům a všem zainteresovaným to lépe pochopit, co se děje. Za druhé, Zajímalo by mě, jak nahlížíte na současné aukce frekvencí. Například, jestli to je taková, mm, taková mm, révie krásy, co si členské státy mohou eh, vybírat a zdá by nebylo dobré to udělat celoevropsky, kde se prostě bude mm, nějakým způsobem jednat o obsahu ale i o rámcových podmínkách, které budou v celé Evropě stejné. Které kroky bychom měli učinit, abychom se dopracovali férové soutěži na celoevropské úrovni, pane Godfrey? Já bych chtěl poděkovat za položené otázky a Pokusím se na ně zareagovat. Začnu těmi nejjednoduššími. Ano, s tím návrhem na gigabajty rozhodně souhlasím. Je to jednodušší poměřování i pro samotné uživatele. Takže samozřejmě na to zaměříme, abychom představili ty budoucí zprávy parlamentu v této formě. Pak zazněly tu otázky ohledně dopadu na investice, na domácí ceny a myslím si, že jeden poslanec také komentoval, že po tak krátké době je to složité hodnotit to fungování. Hodnotit dopad na investice, dopad na investice nebo na domácí ceny. Možná je to jednodušší přirovnat s tím, jaké by to bylo, kdyby roaming eh, takto nebyl zaveden. Ehm, také to může mít dopady na fúze, ke kterým došlo, kdy se čtyři eh, operátoři sloučili na tři a jaký to mělo dopad na tržní ceny. No něco takového eh, vlastně děláme, tak toto poměřujeme ve srovnání s tím, kdyby k té fúzi nedošlo, jaký to má dopad. Máme samozřejmě skupiny dat, provádíme příslušné ekonomické analýzy, takže ty otázky ohledně investic a domácích cen, možná to bude lepší ještě chvíli vyčkat, možnit tomu delší dobu na tu analýzu. Investice ostatně jako takové jsou velice cyklické, takže v nějakém kratším období to nemusí úplně objektivně poukazovat na ten správný vliv. Musíme si počkat na dlouhodobější tendence. Samozřejmě zaznamenali jsme tu důkazy eh, i zhoršení kvality služeb, že sítě nebyly schopny jaksi unést ty dodatečné objemy navýšené. Pak některé otázky tu zazněly ohledně domácích, vytváření domácích cen a proč některé trhy nabízely neomezené množství za 30 eur a u jiných jsou ty ceny hodně odlišné. Musím říci, že Irsko je také jedním z těch trhů, kde jeden operátor nabídl neomezené služby. To je otázka konkurenční dynamiky každého trhu. Takže RLAH určitě mohl mít dopad i na tuto situaci. Samozřejmě ta konkurenční dynamika, ta se odvíjí také od počtu eh, operátorů na trhu, od počtu těch MVNO na trhu a myslím si, že to hodně závisí trh od trhu země, od země. Také jsme si vyslechli o určitých eh, záležitostech v České republice a, myslím, že příslušný regulator nebo určitý orgán pro dohled nad hospodářskou soutěži by se na to mohl zaměřit. A Ohledně těch eh, navržených fúzí, tady také je důležité, aby komisa příslušné DG Cont eh, se zaměřilo, zanalizovalo tuto situaci. To spadá do jejich pravomocí, oblast fúzí. Myslím, že tu ještě zazněly otázky ohledně optimálního limitu pro uh, velkoobchodní ceny a také na to, jaký na to má názor samotný Berek abychom měli opravdu řádné odůvodněné rozhodnutí, tak musíme pochopit velice dobře ty eh, vedlejší eh, náklady a z analýzy cen, kterou jsme měli v dané době dostupnou, kdy se do čtyř hodin hovořilo o těch prazích, možná to nebylo dostačující. A vyslechli jsme si od kolegu z Bereku, že to byla dobrá dohoda, ale aby e, to byla navýšená důvěra, tak budeme potřebovat ještě více údajů. Určitě tyhle limity musí být dostatečně vysoké aby eh, tam snesli i tu marži, marži pro navýšení eh, jaksi provozu. Samozřejmě, že stále tu přetrvávají velké rozdíly mezi jednotlivými sítěmi eh, v, jedny, v jednotlivých členských státech. Ono to ostatně závisí také celkově na zeměpisném charakteru, počtu, populace, ale možná ta tendence bude, že se ty ceny a ty Prahy budou zbližovat ale určitě eh, tedy je důležité činit řádná rozhodnutí ohledně těch práhů. Myslím, že bychom také neměli příliš se vměšovat do regulace trhu, nechat to spíše na trhu, na jeho vývoj. V pozadí toho se nachází celá ta eh, filozofie, eh, v podstatě i určité legislativní texty máme a k regulaci by mělo docházet ve chvíli, kdy dochází k selhání trhu. No a když se tedy identifikuje nějaké selhání trhu, tak pak příslušně, obezřetně či proporčně se přistupuje k určitým krokům. Ano, můžeme zaznamenat jak na, třeba nepřiměřené poplatky za roaming, to je jeden z takových příkladů. Ostatně ale je to jedna z těch pravomocí um, operátorů na trhu. Pak selhání také můžeme při, uh, přiklonit na stranu spotřebitelů, že nedokáží tuto situaci ohodnotit a jak si se nevyjadřují proti. Takže ten domácí trh ehm, by měl také zareagovat, mělo by to vést k příslušným výsledkům a zlepšení situace. Pak tu byla situace, jak to bude s roamingem po Brexitu, tak já bych odpověděl úplně stejně. Ono to bude naprosto záviset na tom, jakou formu Brexitu nakonec budeme mít. Já prostě nejsem vůbec schopen na to nějakým způsobem nyní zareagovat. A myslím, že pane předsedo, vy jste se dotazoval ještě na ty otázku frekvenci. Nejsem si úplně jistý, zda jsem to dobře pochopil. Tady se jedná o přidělení spektra. To je hlavní otázka v Evropě. Některé členské státy přidělily spektra na 700 megabitů, jiné na vyšší částky, jiné teprve do, budou doplňovat tento proces v nadcházejících letech. V některých členských státech to umožní více vstupů na trh, v jiných to povede k snižování cen. Takže co vidíme? Vnímáme tu obrovský nárůst užívání dat a, a pak ty dodatečné frekvence umožní operátorům uspokojit tu míru poptávky a využívat eh, tyto frekvence i pro 5G technologie a to následně umožní poskytování příslušných služeb za nižší ceny než za stávajících frekvencí a u 4G technologie a to určitě bude velice přínosné pro konečné uživatele. Každý členský stát, ono, to udělování spektra spadá do pravomocí členských států. Určitě by bylo dobré, kdybychom v, tomto, v této oblasti měli soft harmonizaci, to by bylo Eh, výtečné. A ostatně ono k tomu neformálně již nyní dochází a příslušné orgány eh, pro spektrum, eh, myslím, pro ně bylo velice přínosné, když v této oblasti mohli spolupracovat. Já vám děkuji a myslím si, že to byl velice kvalitní počátek eh, naší rozpravy v části 1. Nyní se dostáváme do části 2. Ještě kolega Karin se ptal, Berek neanalyzoval dopad eh, těch cen a ukončení roamingu na um, stanovování cen na domácím trhu. Mohl byste na to zareagovat? My jsme ještě tuto analýzu neprovedli. Určitě se na to zaměříme v budoucnu, ale opravdu je zapotřebí tu mít prostě větší míru zkušenosti. Pro nás velice těžko můžeme odhadovat, jaký by byl eh, ten trend vyvíjení domácích cen bez ukončení roamingu. Co jsme zaznamenali že tu byli operátoři, kteří nabídli balíčky bez zahrnutého roamingu a pak jiní, kteří stáhli roaming ze svých balíčků. Takže abychom mohli mít tu kvantitativní analýzu, můžeme nyní poukázat na to, že ano, došlo k nějakým rozdílům nabídky na domácích trzích, ale budeme k tomu potřebovat opravdu kvalitní podklady, abychom provedli tento druh analýzy. Já vám děkuji a nyní konkrétně operátoři a konkrétní dopad eh, zavedení RLAH Vyslechneme si názory některých operátorů, paní Lisefur, generální ředitelka sítě evropských telekomuničních operátorů, Združení eh, Etno, což je velice dobře známé po mnoho let v Evropském parlamentu, ale také ESCO, Organizace pro evropskou kyberbezpečnost, takže si vás velice rádi vyslechneme. Jaký dopad tu vnímáte pro budoucnost? Thank you. Uh, first of... Děkuji. Především děkuji panu Rubikovi a předsedovi výboru ITRE panu Buskovi za to, že jste nás pozvali, abychom mohli vystoupit na tomto slyšení. Nebudu hovořit o otázce bezpe- zabezpečení služeb, budeme hovořit o etnu a jeho členech. Děkuji také panu Gottfriedu a poslancům a poslankyním a zástupcům Evropské komise. Dnes hovoříme o velmi důležitém tématu, na které je hodně vidět, tedy v roamingu jako doma. Já jsem generální ředitelka ETNA, jak bylo řečeno, což je hlavní orgán operátorů telekomunikačních trhů v Evropě. Našimi členy jsou firmy, které každoročně investují do evropských digitálních sítí jako třeba T-Mobile, Telefonica, Orange, Proximus a další. To jsou naši členové, respektive jedni z nich. Ještě předtím, než se pustím do dnešního tématu, tak bych chtěla říci, protože to považuji za důležité, čím se zabývají naše členské firmy v této době. Jak říkal Evropský parlament a Evropská komise, hlavní prioritou Evropské unie je zajistit, abychom poskytovali občanům a firmám ty nejmodernější sítě. Všechny naše firmy vyvíjejí nová optovlákna a také investují do spuštění a zavedení sítě páté generace v Evropě. Naši členové představují 70 investic do těchto nejmodernějších sítí. Celý sektor investuje zhruba 49 miliard euro do nových síťových služeb a zařízení. Také jste zmiňovali, že dnes se konkuruje na globální scéně A proto je důležité si uvědomit, že naše práce je nejenom ve prospěch budoucnosti našeho odvětví, ale celého průmyslu a konkurenceschopnosti Evropské unie. Podívejme se tedy na systém v roamingu jako doma. A na zkušenosti, které naši operátoři měli při provádění těchto ustanovení. Ukončení maloobchodních příplatků za roaming byl velmi úspěšný proces a naše firmy i spotřebitele a účastníci reagovali velmi pozitivně na tento nový systém. Co se týče členů Etno, jejich zákazníci zaznamenali hladký přechod a navýšilo to obecně využívání telekomunikačních služeb v Evropě. My jsme viděli ta čísla o kterých hovořil pan Guthrie a zaznamenávají velký nárůst. Představte si ale, co to znamenalo pro všechny naše firmy. Znamenalo to velmi vysoké investice za velmi krátkou dobu. Já vždy připomínám, že jakmile odpadly poplatky za roaming, tak v podstatě veškeré služby, které za roamingem stojí, stále zůstávají. žádný operátor nemá síť ve všech členských státech Evropské unie. Takže přesto, že jsme přestali účtovat peníze za ty služby, tak stále to znamená, že se musíme my postarat o to, aby všichni spotřebitelé měli tyto služby k dispozici zadarmo. Vyplývala z toho nutnost přizpůsobit tento systém mezi všemi operátory. Musím říci, že to byla obrovská práce a to jak na obchodní, tak technické frontě. A jsem velice pyšná, že se nám to povedlo u všech členů etno. A také jsem velmi ráda slyšela ze strany institucí, že uznávají kvalitu této práce. My jako operátoři jsme zásadně přispěly k eh, úspěchu opatření v rámci roamingu jako doma. Uh, uh, v té době se naše bilance dostala trochu pod tlak a navíc je to v době, kdy v podstatě všichni musíme ospravedlňovat všem investorům navýšení investic. Nicméně byli jsme spolehlivým partnerem v zavádění systému v roamingu jako doma a bude to taky nadále. Chceme přispívat k řešení a nikoli navyšovat problémy. Podívejme se obecněji na stav tohoto odvětví, tak jak byl reflektovan v několika zprávách. Pokud vím, eh, výjimek bylo žádáno a uděleno velmi málo. Ukazuje to tedy, že naše pravidla fungují a že fungují dobře. Zmiňuji to z toho důvodu, že stabilita a spolehlivost regulačního rámce je pro naše odvětví maximálně důležitá. Především v situaci, kdy za rohem už je 5G. Dovedete si představit, že žádný investor není úplně spokojený, když mu řeknete, že přijdete o příjmy z roamingu, že budete mít tedy méně prostředků. Investoři ale daleko více potřebují právní jistotu. A z těchto důvodů budeme spolupracovat s regulátory, abychom zlepšili uplatňování těchto pravidel v praxi. aby náš provoz byl efektivní a aby byl ku prospěchu účastníků. Vím, že někteří členové zjistili, že existuje, existují určité podvody a příliš složité uplatňování pravidel FUP, takže je zjevně potřeba, aby pokračoval dialog s regulátory tak, abychom byli schopni pragmatickým způsobem prosazovat pravidla v praxi. Závěrem Eh, nemám tedy sebou diapozitivy, jenom mám poznámky ke svému projevu, tak chtěl bych to uzavřít čtyřmi věcmi. Za prvé, chceme Evropě poskytnout ty nejlepší sítě za nejlepší ceny a zajistit tak, že náš světadíl nebude zaostávat za globálními konkurenty, protože jsme všichni říkali, že konkurence probíhá globálně. To je první věc. Za druhé, Evropští operátoři sítí byli velkou součástí řešení a realizace celého systému v roamingu jako doma, která byla úspěšná. Za třetí, potřebujeme stabilní a předvídatelná pravidla, a to především v této velmi citlivé situaci na investiční scéně v Evropě. A za čtvrté, etno a všechny jeho členské organizace jsou zcela k dispozici národním regulačním orgánům BEREKu i Evropské komisi a Evropskému parlamentu a jsme připraveni s vámi spolupracovat na řešení této problematiky. Děkuji. Já vám taky děkuji. A nyní Michal Kramer, který je vedoucím partnerem s Ventukom. který bude hovořit za virtuální nebo za operátory virtuálních mobilních sítí, což je poměrně zajímavá činnost. Prosím, máte slovo. You can, ah, it works now. Okay. Tak, už to funguje. Děkuji mnohokrát za pozvání. abych prezentoval pohled malého evropského operátora virtuální sítě, který funguje v Rakousku, což je trh, na kterém je nejsilnější konkurence. Já mám v tomto odvětví 20 leté zkušenosti, byl jsem generálním ředitelem telekomunikačních firm a operátorů mobilních sítí v Rakousku i v Německu. Takže znám toto odvětví velmi dobře a sledoval jsem také intenzivně řešení problematiky roamingu za poslední roky. Především krátce úvodem k naší firmě, kterou jsem já založil po fúzi Orange a Hutchis v Rakousku takže jsme se snažili napravit situaci po této fúzi v roce 2013 a začali jsme v Rakousku působit v lednu roku 2015 a ve Slovensku v květnu loňského roku. Dosáhli jsme v Rakousku 6,5% podíl na trhu za 3,5 roky a ve Slovensku během roku 2% máme což je dost pozoruhodné. Nezapomínejme totiž na to, že víceméně fungujeme jenom na velmi malém trhu, pouze rezidenčním trhu, nemáme žádné nabídky pro podnikatelskou sféru a co se Rakouska týče, tak nejsme v širokopásmovém segmentu trhu, kterýž to je největší na maloobchodním trhu tedy pro spotřebitele, kteří používají mobilní telefony, tak tam na tomto segmentu máme podíl 10%. Jak jsme toho dosáhli za tak velké konkurence? Jako virtuální operátor předkládáme mimořádnou nabídku. Navrhujeme 100% transparentnost, 100% férovost, nebudeme zvyšovat ceny a když zlepšíme nebo zlevníme, tak automaticky tyto podmínky dáváme všem. Takže nikdo nemusí měnit tarif, pokud třeba nová nabídka je lepší, ale automaticky se to všem změní na to lepší. No a na tomto základě jsme byli schopni za tak krátkou dobu navýšit svůj podíl na trhu. Otázka je, jestli máme vliv na trh. Tady vidíme, cenové indexy od Národního regulačního orgánu Rakouska RTR. A vidíte tady několik kroků. Za prvé navýšení cen hnedka po fúzi trojky a orange z 83 na 104, pokud to správně čtu. A když jsme spustili svou hlavní značku, která se jmenuje Hot, v roce 2015, tak ceny padly. Protože hnedka po té fúzi se snížila hospodářská soutěž a když my jsme přišli se značkou HOT, tak se ceny zase snížily. snížila. Takže zjevně my jsme tady působili jako hospodářská soutěž, což tedy potvrdili jak naši regulátoři, tak Úřad pro hospodářskou soutěž. A říkám to nejenom z toho důvodu, že jsem na to pišný, ale také z toho důvodu, že tato pozice je ohrožena právě kvůli velkoobchodnímu roamingu. Chci tedy hovořit o pár dopadech, které už znáte, ale třeba nevíte a minimálně se proslýchá že tyto dopady navýšení roamingu nejsou tak zásadní pro operátory virtuálních mobilních sítí. Tak podívejme se na to, jak probíhají, probíhá spotřeba. Všude se říká, že to je víceméně sezónní záležitost, která se týká léta, tak se podívejme na to, jak to skutečně vypadá. Já vím, že už to víte, ale jenom aby to bylo skutečně viditelné. Na straně spotřebitelů vidíme, že více lidí využívá roaming v zahraničí a kromě toho také používá jinak, respektive více. Podívejme se na spotřebitele. Tady máme značku HOT, která má 800 tisíc účastníků. Vidíme, že počet účastníků, kteří použili roaming v Evropské unii, se zdvojnásobil. Vím, že se proslýchá, že zákazníci MVNO nepoužívají tolik roaming. Na to vám řeknu, že 70% našich účastníků používá roaming alespoň jednou za rok. A taky tady vidíte, že v tom nárůstu není žádný sezónní vliv. Dokonce se to navyšuje ještě více v těch měsících, kde žádné prázdniny nejsou. Tak podívejme se na to z pohledu eh, provolaných minut na účastníka. Hlas tedy. Eh, hlasové hovory. Já vím, že zatím se hovořilo hlavně o datech. Počet minut provolaných se v podstatě zpětinásobil od doby, co se zavedl systém v roamingu jako doma. S tím, že zase sezónní efekt tam žádný není. Naopak ten nárůst byl daleko větší mimo sezónu. Co se týče dat, tak jejich spotřeba zaznamenala opravdu explozivní růst. 43krát skoro je vyšší než předtím, než byl zaveden systém v roamingu jako doma. A zase v mimosezónních měsících jsme zaznamenali větší nárůst než během toho typického roamingového období a během prázdnin. Podívejme se na to v přehledu. Datové a hlasové služby zaznamenaly obrovský nárůst. A vidíme tady zvláště obrovský nárůst mezi prvním a druhým rokem po zavedení systému v roamingu jako doma. Teď, co se týče velkoobchodních cen, tak tam vidíme, že došlo ke snížení o 20%, zatímco navýšení užívání bylo 100%. Jinými slovy tedy regulace na velkoobchodní straně tohoto trhu nefunguje. Viděli jsme z prezentace Bereku, že Velkoobchodní ceny jsou pod regulovaným trhem. Tady chci vysvětlit jeden termín, který používáme a ten termín je jednostranný nákupčí. Představte si tedy, že máte provozovatele sítě v Rakousku a v Německu. Ten z Rakouska pošle zákazníka do Německa, ten bude roumovat a naopak. Z Německa do Rakouska, ten taky bude roumovat teď tady máme, řekněme, stejnou úroveň provozu, tak tomu říkáme vyrovnaný provoz. Jinými slovy, rakouský provozovatel platí Německu stejně jako německý Rakousko a víceméně je úplně jedno, eh, jaká bude ta sazba potom. No ale představte si nevyvážený provoz. Řekněme, že z jedné země odcházejí nebo jdou spotřebitelé do druhé, což tedy je navíc k té vyvážené části, a tato nevyvážená část v podstatě se obchoduje za marginální nízké ceny. A takovéto obchodování je možné pouze tehdy, pokud jste zastoupeni v síti na obou stranách. Tedy pokud můžete nabídnout síť k roamování a pokud vašim zákazníkům eh, poskytnou služby jinde. A ono se to tím pádem ten roaming dokáže proobchodovat. A nyní se podíváme, jak to vypadá u MVNO. Samozřejmě, že my sami vlastní síť nemáme, my používáme sítě, které jsou v rakouskou dispozici. A jak už jste byli svědky na těch předchozích slajdech, my opravdu máme mnoho zákazníků, kteří cestují po Evropě, ale my nemůžeme si nic jakoby proobchodovat, eh, ani se nemůžeme vyměnit těmi daty a proto musíme vždy platit za velkoobchodní ceny si kupovat ten roaming. Co to pro nás znamená? Jak jste viděli ve zprávě Bereku, ale já to shrnu, skutečné ceny, které se platí, jsou hluboko pod eh, těmi stropy nasazenými a to poškozuje někoho jako my. A tady se podíváte na ty průměrné skutečné ceny. Tady je to zároveň jak v rovn- vyváženém obchodu, tak i v nevyváženém. Tedy v tom vyváženém to vlastně i tak nemá žádný význam. A v tom nevyváženém, když vidíte, že ty ceny jsou stanovovány tak nízko, tak to význam má. A dokonce i z vyhodnocení Bereku vyplývá, že MVNO operátoři musí platit o 50% víc, než co si operátoři platí mezi sebou. A nyní vám ukážu, jak to u roamingu probíhalo u um, Ventokomu. A tady vidíte, jak to vypadalo před Rome jako doma a po. Ano, přece jen tam máme trochu zisk, protože někdo to nemá v balíčku, pak máme národní cenu za jednotku i v rámci roamingu, ale pak se podívejte, jaké nám u toho vznikly náklady než nastal Rom jako doma, tak jsme si to dokázali v té marži nějak eh, ukočírovat, ale po Rome at Home je to obrovská ztráta. Vidíte ve třetím kvartálu na rakouské poměry obrovská ztráta, téměř 690 tisíc eur a dokonce ve třetím kvartále letošního roku se to zvýšilo na téměř 900 tisíc eur. to tedy o 20%. Takový je výsledek toho, když se snížily velkoobchodní ceny o 20% a zároveň se roaming zvýšil. Kdybych to zhrnul, tady to vidíte u všech těch kvartálů, pěti kvartálů dohromady. Ztráty obnášejí 3,5 milionu ročně, což je 20% eh, našeho EBITDA a 40% našeho čistého zisku. Jak to tedy já mohu zhrnout a jak mohu vyslat ten konečný signál či to poselství? My, virtuální operátoři, jsme pohonem snižování cen, zavádění inovací a efektivity v mnohám zemích. My nám se Rom jako doma velice líbí. Ono to přesně zapadá do toho, jak my si ten trh představujeme. A i naši zákazníci a subskribenti se tomu upisují. A v tomto kontextu chci zmínit, že pro nás nikdy se neuvažovalo, nikdy nebyla možnost, že bychom se snažili v rámci doložky udržitelnosti začali stanovovat nějaké ceny, nějaké dodatky, příplatky nebo tak. Ale pokud ten velkoobchodní režim zůstane ve stávající podobě, tak tady máme střednědobé riziko, protože, jak jsem to tady znázornil v těch tabulkách, ten pokles velkoobchodních cen je malý ve srovnání se zvýšením využívání služeb a my, kteří na lokálním trhu jsme, se, jsme závislí na tom, jak to vypadá, jsme pak poškozeni tím vysokým roamingem. Co se tedy musí v té věci udělat podle nás? Zabývejte se těmi limity u těch velkoobchodních cen, nejen u dat, ale i u minut a pak ty velkobodní ceny by se měly snižovat v kontextu cen v daném členském státě za zata. Tady vidíte pro kontext, jak to v současné době vypadá. To se v roce 2013 proanalýzovalo a takto se to při té fúzi propočítalo aby velkoobchodní cena byla nastavena celostátně. A dokonce i v roce 2013, tedy před pěti lety, kdy se tehdy hovořilo pouze o 3G a to využití bylo mnohem nižší, tak u jednoho gigabajtu tam bylo euro 70. A nyní my se zabýváme cenami na rok 2022, tedy za 10 let, kdy nám explodovalo využití těch eh, roamingových služeb a vše ve srovnatelné míře s rokem 2013. Jo, recht herzlichen Dank. Děkuji vám moc krát. Je zřejmé, že zde máme opravdu různé úhly pohledu. A tím se dostáváme k dalšímu řečníkovi. Pan David Martin, to je právní zástupce mm, Združení spotřebitelů a s napětím si vyslechneme, jak to vypadá z pohledu BUK. BEUK spolupracuje s Evropským parlamentem, určitě tedy jeho hlas se sehraje významnou úlohu. Dobrý den, děkuji všem, děkuji za pozvání i za úvod. Pro mě je ctí se zabývat tím tématem a být zde ve společnosti ostatních odborníků. Roaming je opravdu vlajková loď, pokud se týče toho, co může Evropa udělat pro své občany. Když jsme kdysi cestovali, tak si všichni vzpomínáme, jak jsme buď svůj mobil vypínali, nebo jsme se modli, aby nám nikdo nevolal, protože jsme dokonce i museli platit za příchozí hovory nyní se nám cestuje snadno ve většině případů a z toho, co zde bylo odprezentováno, i z toho, co zde slyšíme, tak je jasné, že spotřebitelé začali room jako doma opravdu využívat. A všichni už to považují téměř za samozřejmost. Byl na to i tak nejvyšší čas, protože hovoříme-li o digitálním jednotném trhu, a o společných pilířích, tak co jiného? Přesto však je třeba neustále opakovat, že roaming je úspěchem z pohledu jak celé EU, tak spotřebitelů. Zároveň však, kromě toho, že jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli, tak si musíme uvědomit, kolik eh, úsilí to stálo všechny zainteresované strany. Nemůžeme tedy podceňovat, čeho bylo dosaženo, zároveň ale na tomto úspěchu musíme budovat dál. Stále ještě je co napravovat. Hovořilo se o těch stropech velkoobchodních, jak to ovlivňuje trh. Tím se ještě musíme do budoucna zabývat. Tedy berouc to vše v úvahu, zmíním se o dvou záležitostech. Jednak FUP a pak ty velkoobchodní stropy. U FUP, Fair Use Policy, tam jsme opakovaně tvrdili, že je tam určitý přehnaný přístup. Při jakémkoliv novém přeskumu je třeba brát v potaz, že ta pravidla si zaslouží zjednodušit a vždy s cílem nesnižovat práva uživatelům. To je tedy z naší strany opravdu důležitá věc. Máme ohlasy od našich členů z členských států, že opravdu dochází ke zneužívání u té politiky férového využívání. To rovněž musíme mít na paměti ale dá se to všechno ještě upravit. A pak otázka týkající se těch velkoobchodních stropů. To je něco, co je takovým základem udržitelnosti celého systému i konkurence na trhu. Konkurence na trhu samozřejmě znamená lepší výběr pro spotřebitele, výhodnější ceny. Je tedy důležitá a my to vidíme tak, že ty velkoobchodní limity mohly být od samého začátku ještě nižší. A z toho, co zveřejnil Evropský parlament a výbor ITRE, tak vyplývá, že když porovnáme ty limity se skutečnými náklady, tak jsou stále ještě až desetinásobně vyšší ve srovnání se skutečnými náklady. Ale ano, virtuálním operátorům a malým operátorům to činí problémy. Tedy na jedné straně by mělo dojít k přeskumu a na druhé straně ty velkoobchodní stropy musí jít dolů, abychom tu konkurenceschopnost na trhu, ten trh učinili ještě konkurenčnějším. Já bych mohl vyjmenovat ještě x faktorů, jak bychom našim spotřebitelům mohli zlepšit život a používání telefonu. Nechci se zabývat kritikou. Například zde zazněla otázka, zda bychom neměli trhu přenechat tu možnost, aby se sám autoreguloval. Ale víme, jak to kdysi bývalo. Tak to teda nevím, zda by se to povedlo nyní. Spíše bych řekl, buďme hrdí na to, co se povedlo, snažme se o globální roaming, snažme se o navržení tak férové politiky, aby svědčila všem, aby spotřebitel platil férovou cenu a podívejme se ještě jednou na tu velkou obchodní cenu, na ten limit, ta se nám může stát mm, přítěží ještě do budoucna a může vše zpomalit Tedy z mého pohledu už těžko k tomu dnes něco dodám, ale rád zodpovím na vaše otázky. Spíše si myslím opravdu, že bychom měli mít dost času na otázky a odpovědi. Jen takový apel, zabývejme se tím dále, protože spotřebitelé ještě čekají na další vylepšení. Předseda, ano, děkuji. Vy už od roku 2006, to bylo ještě rakouské předsednictví, na um, této složce pracujete. No a rakouské předsednictví je tu zase a v mezidobí se mnohé změnilo, co znáš, čo, což nás těší a vidíme, že se to týká mnoha lidí, mnoha rozhodovatelů. A nyní kdo jiný než paní Kumpula Natry se přihlásil. Děkuji. Není nás tady mnoho, ale ti, kdo tady jsme, jsme opravdu ponořeni do té problematiky. Já, než se zeptám, tak mám i komentář. Když zde představitel Bereku možná eh, řekl, že snad tady není až tak velký dopad na investice či na úroveň vnitrostátních cen. Já s tím nesouhlasím. Myslím si, že už takové varování existovalo a že spotřebitelé si jsou vědomi, kolik platí. Některé firmy ale obtížně jsou schopni něco prodat, když nemají uživatele. V tom smyslu si tedy domnívám, že i toto je součástí toho celkového obrazu. Ale jinak vám chci poděkovat za to, co jste zde přednesli. Tady vám připomínám ten starý dokument. To byl návrh komise k 8,5 GB. A v NVNO to už byl jenom výsledek, ale původně na rok 2002 22 se hovořilo o 8,5 a výsledek byl 1,3. A kdybyste tehdy byli poslouchali parlament, tak většina z nás hovořila o e, třech eurech za giga a potom o jednom euru. Ale v trialogu rada chtěla 10, tedy nakonec jsme hovořili o 7,70, nyní se hovoří o 6 a za měsíc a půl už to bude 4 a půl, 4,50. Pokud by někdo náhodou chtěl tvrdit, že my v parlamentu jsme to eh, propočítali špatně, že jsme spíše opravdu se měli řídit slovy komise či velkých operátorů, tak si myslím, že je nejvyšší čas si uvědomit, kdo měl pravdu. Já jsem se zabývala otázkou hospodářské soutěže a ty firmy opravdu už si brousí zuby na tu hospodářskou soutěž a počítají s tím, že se bude investovat. S tím, jak se zvyšuje užívání těch služeb. A teď už otázka. Pan Fur řekl, že je tady zvýšená potřeba investic a i investice do spektra jsou klíčem k úspěchu. Když tedy sledujeme, jak se rozbaluje 5G, tak například v Itálii platíte desetinásobně víc jako průměrný občan ve srovnání s Finskem. Tak jak se nám pro boha kdykoliv podaří dopracovat se jednotného digitálního trhu, když jsou takové rozdíly mezi zeměmi? V Bereku se to nějak nedá řešit, Legislativně je to těžké. Nevím, může tady Berek přijít s nějakými vodítky? V některých zemích už nadchází ta nová éra 5G a v jiných pak to zvyšuje tu nerovnováhu. A pak druhá otázka. Jakmile za to spektrum zaplatíte, k čemu to spektrum je? když jsou ty rozdíly tak obrovské. V Rakousku 220 mega eh, za rok. Takové je využití. Ve Finsku je to dvojnásobek a to více než dvojnásobek. Zajímalo by vám Německo? Je to desetina Rakouska, tedy 25 mega. Firmy si to spektrum zafinancují a pak eh, není možné ho využívat a nakonec i blokujou ostatním, aby se k tomu spektru dostali. Je tady tedy možnost eh, jít dál, ale zatím ani nevidím žádné hodnocení, jak to z využívání toho spektra vypadá v různých zemích. Komisi jsme požádali o přehled, ale zatím nic nemáme, proto někdy se cítím jako volající na poušti, proč se nemůže proanalýzovat i využití spektra. Ceny měnit už nemůžeme, ale při nejmenším zkusme všem ozřejmit, zda ten trh to stávající spektrum využívá a jak se liší míra využití mezi země od země. Request. Děkuji, ještě někdo další se hlásí. Já se omlouvám, ještě jsem na jednu věc zapomněla. Ta nerovnováha, protože Tady nemáme jenom malé země, malé operátory, kteří vlastní ty sítě, ale pak je tady ta myšlenka MNO nebo eh, to, to propojení že v těch malých zemích ti malí operátoři vlastně vytvářejí ty malé sítě, eh, vysílají hodně, ale neobdržují tolik. Tam jsou ty milionové rozdíly. No a co se týče té výjimky, tak by bylo Eh, dobré asi eh, neoznámit hned vše, s čím se přichází a myslím si, že Berek to dobře vyjádřil, že není eh, jednoduché prostě to všechno hned mít, že ta situace na trhu je různorodá. Děkuji. Já budu mít na paní ředitelku Furk jeden možná velmi jednoduchý dotaz a možná velmi komplikovaný dotaz. Proč bylo potřeba, aby proběhl tak silný administrativní zásah, který znamenal zrušení roamingu nebo zrušení v uvozovkách, všichni víme, co to bylo. Proč, eh, proč toto neproběhlo na úrovni skutečně trhu, jednotlivých aktérů, jednotlivých podniků, kteří věděli, že roaming zákazníky štve. Všichni, když vyjeli za hranice, tak měli, byli v pod velkým finančním tlakem a byly ty rozdíly veliké. Proč bylo potřeba tohoto administrativního zásahu? Proč eh, tito operátoři, vaši, vaši účastníci, vaši organizace k tomu nepřistoupili dřív a potřebovali, aby na ně nastoupil parlament, když to řeknu eh, dramaticky. Eh, protože tak, jak tady hodnotíte, i vy hodnotíte, zvedli, zvedl se obrat, zvedli se využívání, využívá se víc dat. Vlastně ekonomicky to bylo velmi dobře, i když my, co jsme se účastnili jako Stevenovi zpravodajové a paní zpravodajka, jsme zažívali docela těžké debaty s, s jednotlivými operátory, jaká to bude hrůza, jaká to bude katastrofa. Proč to vlastně ten trh nepřinesl sám, protože by mu to otevřelo ty všechna, ta všechna pozitiva, o kterých teď hovoříme. Já myslím, že je to velmi varující i pro operátory, protože příště zase bude potřeba jiného nárazu, aby to, co říkala paní kolegyně, eh, aby se víc rozšilo 5G, tak bude, bude muset zase administrativa to řešit, nebude to příležitost trhu, protože všichni víme, že to je příležitost trhu. Eh, proč, to, proč je potřeba tohoto administrativního? Já že jsem hovořil s mnohými operátory a s trochu pocházím z oboru informatiky, e, nikdy nepochopím a nepochopil jsem ani jejich argumenty, proč T-Mobile Česká republika s T-Mobilem německým říkají, když my zrušíme roaming, to budou obrovské náklady. Podle mého názoru to byly nulové náklady, protože to bylo na jednom serveru e, společnosti proběhly proběhly opera, operace za účtování těchto, těchto, eh, těchto položek. Takže pro mě já bych hrozně rád, aby operátoři vycházeli vstříc svým zákazníkům a nemuseli tyto administrativní velmi složité, nepříjemné věci být. A pořád to, co říkala paní kolegyně, jsou obrovské přece náklady technické, jsou po celé Evropě víceméně stejné už neplatí rozdíl cen mezi Itálií, Finskem, Německem, Českou republikou. Vidíte nějakou v rámci vaší organizace, že se chopí toho, toho hesla eh, vít vstříc zákazníkům trochu víc? Možná hloupá otázka, ale já pořád tomu nerozumím. Ja, recht herzlichen Dank, Vizepräsident Kolicek. Děkuji, pan místo předseda Kohlíček. Eh, nezazněla tady španělština, proto bych mohl mluvit, jestli chcete španělsky, ale já budu mluvit česky, to je jednodušší. Eh, kolega se zmínil, proč jsme museli nutit operátory k tomu, aby dělali to, co je v jejich prospěch. A já se zeptám, jak ty velké operátory ovlivňuje to, co jsme odsuť rozjeli, to znamená vysokorychlostní internet na celé území Evropské unie. A rád bych slyšel i od pana Kramera, do jaké míry pro něj je to zajímavé jako virtuálního operátora. Děkuji. Okay. Any other request? Ještě někdo další se hlásí, nevidím to. Žádné další žádosti o slovo, takže prosím, kdo se první ujme slova. Možná eh, budeme postupovat postupně, takže pan Kramer, prosím. Pokud jsem tomu dobře porozuměl, tak tu byla otázka, proč byla zapotřebí ta regulace trhu s roamingem. Myslím, že Paul Rubik na to dobře odpověděl, protože to následovalo historii stanovování cen po velice dlouhou dobu. Z hlediska operátora a působením jakožto operátor na trhu už po nějakých 20 let, kdy jsme vždycky byli v čele té hybné síly na trhu, tak i jakožto zodpovědný manažer takového podniku se vždycky zamýšlíte nad tím, jaká je ta vaše konkurenční výhoda. Je lepší mít nižší národní ceny na úkor vyššího roamingu, anebo naopak? A prokázalo se, alespoň tedy v Rakousku a také v Německu, že nižší národní ceny jsou silnějším argumentem, než na to, abyste přitahovali další uživatele na nižší roamingové ceny. Samozřejmě bylo tu určitá oblast pro určité potřeby týkající se roamingu v jistých segmentech, kde se nabídly speciální tarify pro roaming. Nicméně již po dlouhá léta jsem byl zastáncem regulace velkoobchodní stránky, aby se těm malým operátorům v Evropě, nejenom těm MVNO, ale také těm MNO, aby mohli vstoupit do tohoto segmentu. Takže tam to bylo naopak a já jsem tomu rozuměl a přijal jsem to, že šli dvojmi cestami, tedy i maloobchodní, i velkoobchodní regulaci, k tomu došlo, nyní to máme a regulací. Nyní je RLAH. Mohlo to být jednodušší pro spotřebitele, kdyby ten velkoobchodní režim byl proveden řádně a to by byla také velká příležitost a to byla vaše otázka. Mohlo by to být velkou příležitostí pro ty monooperátory, kdyby tento režim byl proveden řádně, kdyby ty velkoobchodní ceny, co se týče tedy eh, nákladů, tak tam byste zaznamenali, že ti eh, menší operátoři na trhu by prostě velice pravděpodobně stáhli ty um, sazby, které již nebyly uh, jaksi užitečné. No a ten eh, to roaming jako doma se nyní řídí tou spravedlivou, politikou spravedlivého užívání. No a nyní ve srovnání s minulostí můžeme říci, že je to lepší, ale není to perfektní, protože stále je tu pomatení, protože tu máte tarify, kde není obsažen žádný roaming. A nebo když se hodně snažíte o tarify, tak ta, můžete se dostat do země, kde není žádný roaming vůbec, anebo máte jiné tarify, kde stále ještě platíte poplatky protože ti operátoři tam mají tu doložku o udržitelnosti, pak máte to řádné využívání, anebo pak jsou tu někteří, kteří uplatňují opravdu RLAH s, tím, s tou neomizenou spotřebou na úrovni národní i evropské. Určitě tedy mohu říci, že byly učiněny velké kroky, nicméně ty závěrečné kroky ještě musí být provedeny. Děkuji, paní Fur, prosím. Děkuji vám jako věci užívání spektra těžko to můžete srovnávat mezi jednotlivými zeměmi. Spektrum a také je užíváno odlišně ve Finsku. V Finsku používáte ve vysoké míře mobilní sítě, takže si myslím, že tady v tomto ohodnocování musíme být opatrní. Myslím si, že v rámci 5G náklady jak na spektrum, tak na vše ostatní, jak si vyzývá, aby se používalo veškeré spektrum, které je k dispozici. A proč potřebujeme učinit taková invazivní opatření jako zde? v parlamentu bych asi spíše řekla, že to nemáme zapotřebí dělat. Došlo k vývoji trhu, Máme tu trh, který je vysoce konkurenční a zaznamenali jsme příklady hovoru uvnitř EU, kde regulace trhu prokázala, že tu máme vysokou úroveň konkurence, alespoň z hlediska komise to bylo zhodnoceno, že tu dochází k hospodářské soutěži a RLAH umožnil větší eh, prostor, eh, jaksi větší provoz, nepřinesl větší zisky podnikům. A pokud se zaměříme na ty eh, cenové Prahy i otázka MVNO, tak myslím, že trh MVNO plně probíhá v rámci hospodářské soutěže. Myslím si, že byla provedena i analýza ve dvou konkrétních zemí v rámci EU a také pan Kramer, jakožto Rakušan, hovoří o jejich podnikatelské zkušenosti. Všechny ty situace jsou odlišné. I u MVNO je to odlišné, záleží, jaký segment obhospodařují na trhu. Já jsem také se zabývala deset let ve velkoprodeji mm, nasměřovaném na MVNO v Dánsku a vždy tam byly velké rozdíly v cenách. Byla to nějaká výzva, muselo se to prokázat na změně ceny. A nyní tu máme operátory, kteří tak nějak jaksi vybízejí, jsou výzvami pro trh. A máme opravdu velice konkurenční trh. A pak k tomu, co řekl Birks, my se nemůžeme vracet zpátky, k tomu, jak byly ty sítě vybudovány, oni už existují a operátoři jako Vodafone a další už mají sítě. Stanovení Prahu a, a mít nižší ceny, to je uplatňuje podle nařízení, takže si nemyslím, že by ani ve zprávě Bereku, ani ve zprávě ITRE byly nějaké solidní argumenty pro to, aby se tento trh nějak dále reguloval. Ano, máme tu stížnosti na RLAH, ale všeobecně je to velký úspěch. Můžeme říci, že to bylo užitečné pro konečné uživatele, pro spotřebitele. Ano, ještě musí urazit velkou cestu, ale také se zaměřujeme na novou realitu, příchod 5G, další investice, které bude třeba vykonat. A když vynaložím ještě větší tlak na trh, tak tu může být riziko, že ty investice v Evropě nepřijdou. Vidíme, jaké je zvojnásobení v USA ve srovnání eh, se situací v Evropě. Musíme být tedy opatrní s tím, co děláme, protože je to velice komplexní trh a jakoukoliv regulaci, kterou provedeme, bude mít dopad na nás všechny i na třeba eh, rychlost zavádění 5G a na kvalitu našich sítí. Děkuji a nyní pan Godfrey. A já mám jenom dvě připomínky. Jedna se týká toho, proč legislátor nebo parlament musí něco učinit. Tady bych řekl, že je to kvůli spektru, jakožto tedy zdroji, který je zásadní pro mobilní telefony. O počet operátorů na trhu je vždy omezen, tři, čtyři, možná pět, takže to není úplně perfektně konkurenční trh. Takový ten, ta perfektní dynamika trhu je vždycky postižena tou samotnou strukturou trhu. A ještě předtím, před tou intervencí, tak jakýkoliv maloobchodní poskytovatel e, služeb bude mít vždy potíže s těmi cenami za poskytovanou minutu na domácím trhu a e, srovnání s těmi cenami v zahraničí, takže nevyhnutelně by se museli e, zamýšlet tedy nad těmi velkými struktury, v té maloobchodní sféře, ale když se zaměříme na velkoobchod, tak ta konkurence mezi operátory na trhu, co se týče snižování velkoobchodních eh, cen, ta, tam by to asi probíhalo jinak. A také jejich schopnost získat eh, dodatečný provoz eh, na základě toho snižování cen, tam ono to vlastně závisí na volbách, jakou učiní samotní lidé, jak se přesouvají. To nezávisí úplně od operátorů. Takže je to komplexní dynamika ohledně toho, jak ta konkurence vlastně funguje. Ohledně těch eh, cen, ty se nemůžou řídit, eh, nebo to, jak funguje ten roamingový proces, on se to neodvíjí vždycky jenom od samotně stanovených cen. Ale určitě můžeme říci, že toto nařízení roamingu bylo zapotřebí. Nyní tedy už ta situace je odlišná samozřejmě, změnilo se to, příslušně se změnily i ceny a uvidíme tedy, jak to s tou dynamikou bude nadále. Toto je takový výchozí bod. A pak ještě jedna věc. Berek eh, v nadcházejícím roce nebo dvou budeme muset ještě hodně zapracovat, abychom zajistili harmonizaci implementace nového kodexu. Musíme se zaměřit také na strategická témata možná i další ekonometrické výzkumy, jak to tady nadnesli někteří členové. Určitě budeme provádět veřejné konzultace i s parlamenty, jak to bude vypadat po roce 2020. A tady určitě velice přivítáme jakýkoliv přínos, jakékoliv studie od všech členů. To je pro nás velice přínosné. Děkuji. Já také děkuji. Když se podíváme na hodnotící tabulku spotřebitelského trhu, tak telekomunikace patří mezi odvětví, na které si spotřebitelé nejvíce stěžují. A to proto, že jsou v podstatě ve slabé pozici a právě proto je tak důležité regulovat takovýto trh telekomunikačním kodexem anebo regulovat roaming, tak aby spotřebitelé dostávali slušné služby za férovou cenu. V řadě těch nabídek jsou opravdu nesrozumitelné věci pro spotřebitele a proto potřebujeme pravidla. Proč se tedy trh nezreguloval sám, jak jste se ptali? Já mám pocit, že celoevropský trh tady fungoval jako kartel. Všichni z toho měli výhody, všichni si účtovali za roaming takže bylo jasné, že oni sami se toho nezbaví. Alespoň tedy my jsme z toho měli takový dojem. Asi je těžké být vstřícnější ke spotřebitelům, pokud to bude mít dopad na stabilní a v podstatě jednoduchý příjem, kde v podstatě máte obrovský příjem za malé úsilí. Takže proto si myslíme, že je zásadní, aby Evropská unie do této problematiky vstupovala. Především, když jde o tak základní věci, například volný pohyb osob nebo digitální jednotný trh. Z našeho pohledu je tady regulace zásadní. Takže tato pravidla jsou stejně tak důležitá, jako byla v minulosti. A musíme situaci řešit, tak abychom dosáhli cíle, které jsme si stanovili na začátku. Tedy úplně zrušit takovéto příplatky a zavést hospodářskou soutěž, která bude ve prospěch spotřebitelů. Děkuji. Já také děkuji. A v neposlední řadě požádáme Evropskou komisi, aby se s námi podílela o své dojmy z tohoto slyšení a aby nám řekla, jak se připravují na budoucí přehled a také 13. června 2022, jak si skončí platnost tohoto nařízení. A taky by mě zajímalo, jakou činnost vyvíjí v oblasti globálního roamingu. A jestli tady probíhají kontakty paní komisařky Malstrom, ať už bilaterální, anebo v rámci VTO nebo ITU. Říkali nám, že tedy roaming by měl být na základě nákladů. Také v tomto smyslu radí všem partnerům ve světě, tak by mě zajímalo, jestli paní Verstag také sleduje celou tuto kauzu. Já jsem mluvil včera s panem generálním ředitelem Violou a ten mě připomněl, První řešení v roce 2007. tady si myslím, že opravdu je důležité, abychom postupovali rychle. Celá oblast se rozvíjí tak rychle, že jsme to vůbec nepředpokládali. Před týdnem jsem byl v Číně, kde jsme dlouze hovořili o umělé inteligenci a o sběru dat a strojovém učení. Takže myslím, že Především v oblasti telekomunikací to bude sehrávat důležitou roli a proto je potřeba posilovat důvěru. A těmito nástroji bychom se měli hloubkověji zabývat. Antony Velan, ředitel z generální ředitelství Connect. Máte prosím slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Mohu potvrdit, že i my jsme rádi, že jsme dostali tuto možnost vystoupit a vyslechnout si konkrétní data, konkrétní důkazy, když tedy začínáme hodnotit dopad tohoto nařízení. Protože v tomto nařízení na konci je uvedeno, že na konci příštího roku má proběhnout hloubkový přeskum, ale také předběžná zpráva na konci tohoto roku, která má být vydána v prosinci a finalizujeme ji a myslím, že už teď se můžeme do značné míry poučit. Komise to samozřejmě ještě bude muset přijmout, takže nemůžu příliš předbíhat, ale přesto řeknu, že to, co ve zprávě asi bude, je do značné míry v souladu s tím, co říkali tady kolegové a kolegyně. A to také na základě toho, že jsme vycházeli i z materiálu, které nám poskytl Berek. Panuje s ním opravdu intenzivní spolupráce. Takže není žádným tajemstvím, že všeobecné zavádění systému v roamingu jako doma považujeme za příležitost pro spotřebitele uvolnit zatím zablokovanou poptávku. Viděli jsme tam u jednoho operátora zásadní navýšení, průměry vypadaly jinak, ale v každém případě obecně je situace jasná v tom smyslu, že to mělo pozitivní dopad na spotřebitele. A dost těžko by se to dalo popřít. Co se budoucnosti týče. Otázka pana Tošanovského je důležitá. Od samého začátku veškerá regulační opatření měla omezenou časovou platnost. A to z toho důvodu, že takovéto tržní intervence jsou mimořádnou záležitostí a vždy musíme dávat trhu příležitost situaci nejprve napravit a prokázat, že došlo k nápravě i bez regulace. přestože tady jsou zásadní faktory, o kterých hovořil Jeremy Gottfried, eh, v tom smyslu, že to neudělá tento trh. Ale když jsme se třeba dívali na velkoobchodní limity a na to, co se dělo na trhu, tak opravdu budeme muset do značné míry posoudit, jestli se trh tentokrát chová lépe než při předchozí regulaci. Když se díváme na velkou obchodní stranu tohoto trhu, ke které se vyjadřovala dnes většina vystupujících. Tak je potřeba říci, že potřebujeme co nejspolehlivější způsob, jak eh, určit náklady. A tady spolupracujeme s Berekem a také s operátory. Snažíme se vytvořit co nejkomplexnější systém odhadování nákladů na těchto trzích, což je pochopitelně navázáno na náklady vyplývající z používaných sítí. A to by mohlo být součástí komplexního hodnocení, které předložíme koncem příštího roku. Nechceme to uspěchat. A v mezičase bychom rádi přistupovali opatrně k závěrům, protože nechceme na základě omezených údajů docházet k nějakým dalekosáhlým závěrům jenom na základě pozorování maloobchodních cen na pár trzích, což nutně eh, nereflektuje obecný způsob používání dat mezi obyvatelstvem. Jak v předběžné zprávě, tak v následném komplexním hodnocení příští rok se také budeme zabývat postojem, pozicí spíše eh, jednotlivých eh, aktérů na trhu. Například operátoři mobilních sítí versus operátoři virtuálních mobilních sítí nebo ti operátoři, kteří vysílají či přijímají více objemu, jak celý systém funguje pro ně. To bude určitě důležitý zdroj ubezpečení o tom, že jsme nastavili vyvážený systém a pokud ne, tak se objeví způsob, jak situace napravit. A proto jsme si vyslechli s velkým zájmem argumenty, které zde dnes zazněly. Předposlední připomínka k tomu, co zde zaznělo, se týká FUP. ke které tady několik vystupujících také odkazovalo. Tady zase musíme najít vyvážené řešení. Když se podíváme na stávající pravidla, tak v některých oblastech jsou asi složitější, než by lidé chtěli, ale je to proto, aby se chránili spotřebitelé a abychom ušetřili různé způsoby spotřebitelského chování na trhu. Někdy je potřeba najít kompromis. A když budeme komplexně hodnotit eh, politiku ferového využívání, tak se budeme muset těmito věcmi zabývat. Nyní k otázce paní Griffins, k otázce Brexitu které vždy litujeme. Pokud tedy nedojde k dohodě, tak Evropská komise vydala komunike o připravenosti. Jedno z nich se týká právě telekomunikací a velmi rádi se o to podělíme s výborem i s paní poslankyní. Když se díváme na stávající dohodu se Spojeným královstvím, tak pokud bude schválena, tak eh, tam budeme mít přechodné období a po jeho trvání bude situace víceméně normalizována. A nakonec, pokud mohu osobně říci panu Rubikovi, tak já nepůsobím v této problematice tak dlouho. Začal jsem se jí zabývat na začátku roku 2010, když se připravovala digitální agenda pro Evropu. A v některých částech tohoto světa byli lidi naprosto šokováni tehdy, když jsme řekli, že do roku 2015 bychom rádi, aby ceny za roaming se přiblížily cenám vnitrostátním, tuzemským. A když se na to podívám z pohledu eh, těch uplynulých deseti let, tak musím říci, že občas člověku předpovědi výjdou. Děkuji. Také děkuji. Evropský parlament byl zvolen občany a snaží se působit v jejich zájmu. Vyhráli jsme také ve sporu u Evropského soudního dvoru. Je to dlouhá záležitost, ale je to úspěch. Když se podíváme na průzkumy veřejného mínění, tak občané skoro vždy říkají, že právě zrušení roamingu je jeden z největších výdobytků Evropské unie pro ně. Takže Budeme se snažit neustále zlepšovat toto řešení. Já jsem o tom také hovořil s paní komisařkou Gabriel, která je v této oblasti velmi angažována a také na slyšení komisařů se budeme určitě zabývat tím, jak se budoucí komisaři budou stavět k roamingu. Nelly Cruz to potřebovala, až na to potřebovala dvě kolečka, tak uvidíme, kdo bude dalším komisařem a co udělá, uděláme pro občany. Také si myslím, že i v rámci předvolební kampaně toto je určitě dobrý způsob, jak se postavit za evropskou demokracii. Takže vám děkuji, uzavírám toto zasedání a příště se sejdeme 3. prosince od 15 hodin do 18.30 a 22. listopadu odpoledne byla schůze zrušena. To je tedy dnes. Měsíc před Vánocemi, takže vám přeji veselé Vánoce, hezké dárky a uvidíme se příště. <laughs>